Pan převodničonci! Good morning, ladies. Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych se vám omluvil za zdržení. Byla to velmi zajímavá a napínavá diskuse pan komisař Levandovský, pan předseda Barroso a představitelé politických frakcí, takže máme několika minutové spoždění. Ale máme před sebou velmi důležitou diskuzi právě teď